Absolutely, absolutely. It, it does take uh, usually. Okay. Here we go. Ladies and gentlemen, please be seated. The problem. Dobrý den. So we can start. Dámy a pánové, usaďte se, prosím. Eh, mikrofony jsou už v pořádku, takže můžeme zahájit eh, zasedání. Děkuji vám, že jste se dostavili. Chtěla bych jenom připomenout, že jsme vysíláni po internetu a e, vzhledem k tomu, e, že zde máme určité priority, pokud se týče tlumočení, je zde jazykový režim e, v souladu s plnými členy tohoto výboru a jejich rodnými jazyky. Takže začneme s dovolením se schválením zápisu eh, z předchozího zasedání, což je 19. Eh, březen. A prosím, abyste eh, případné poznámky a připomínky k zápisu předložili do konce dnešního zasedání. A nyní eh, máme program jednání na dnešek 11. duben a zítra 12. A pořád tohoto jednání eh, nejsou-li připomínky, považuji nyní za schválený. Sdělení předsedkyně dnes nejsou žádná. A přejdeme tedy k prvnímu z významných bodů našem programu, a to je budoucnost kontroly konvenčních zbraní v Evropě. S potěšením a je mi také ctí, že vám mohu představit dva významné panelisty. Je to jednak pan Robin Mosinkov, který eh, vede eh, příslušnou, eh, příslušný úsek obse. Je to oddělení podpory FSC. A dále vítám pana Williama Alberka, který je vedoucí oddělení pro kontrolu zbraní a koordinaci v NATO. Jde o aktuální témata. A chtěla bych zdůraznit, že jde tedy o budoucnost kontroly konverčních zbraní. To znamená, že začneme jakousi analýzou současného stavu kontroly konvenčních zbraní v Evropě a poté si vyslechneme scénáře, eh, které nám panelisté budou prezentovat. Takže eh, začneme panem Robinem Mosinkovem, kterému eh, dávám slovo po něm, tedy pan Albeck. Prosím, pane Mosinkové. Děkuji. Já, paní předsedkyně, pro mě je to také ctí, že zde mohu hovořit ve všem podvýboru. Pokud se týče budoucnosti eh, kontroly komerční zbraní, to by bylo skutečně příliš náročné. To je skutečně, eh, je toho mnoho, co se může stát. A možná, že by bylo dobré eh, trošku se ohlédnout za historii, která v Evropě v oblasti kontroly komerční zbraní má už určitou, určitou něco za sebou. Takže eh, jakou roli v tomto bude sehrávat, nebo sehrává OBSE a co do budoucna? SE se zabývá různými dimenzemi, jak tomu říkáme. Samozřejmě máme komplexní přístup, podobně jako EU, ale soustředujeme se na tři eh, velké, tedy zásadní dimenze. První je politicko-vojenská, druhá ekonomicko-environmentální a potom lidská. Ehm, my jsme eh, toto rozdělili na tu vojenštější a méně vojenskou část před několika lety. Týká se to také terorismu, kybernetické bezpečnosti, policejní záležitostí, eh, zabezpečení hranic a drog. Eh, toto je vlastně ta nevojenská část této první dimenze. Když se zaměříme na kontrolu zbraní, ano. Eh, takže podívejme se trošku do historie. Eh, my neustále tady se zamýšlíme nad tím, jak to vlastně vzniklo až tedy k holistickému procesu eh, v roce 1975. Ono se tvrdí, že to bylo vlastně záležitost několika měsíců, ale ve skutečnosti to trvalo léta de facto, než se přesvědč, přesvědčit eh, Sovětský svaz, eh, aby se tato konference mohla konat. No a nakonec jsme dospěli k takzvanému helsinskému dekalogu, eh, kde je celkem deset hodnot stanovených. Jsou zde tedy prvky vztahu východu a západu. De facto eh, vycházelo z toho eh, pojetí nebezpečí vycházející z existence dvou bloků eh, dominovanými sovětským svazem a spojenými státy. Čili z toho vzešla takto, tento dekalog těchto deset hodnot. První závěrečný akt a v tom prvním koši se jasně soustředoval na kontrolu zbrojení. To byly politicko-vojenské elementy. Šlo o aspekty bezpečnosti a principy, kterým bychom se měli e, řídit a cílem bylo e, vybudovat určitou důvěru. E, čili začalo se výměnou informací aby tedy druhá strana věděla, eh, jakými způsoby eh, můžete působit vojenské ohrožení té druhé straně. Takže to se uskutečnilo a speciálně v letech 80. a 90. Eh, letech se to používalo co nejvíce. Zde máme tři zkratky. První je CFE, tedy to jsou ty smlouva o konven, konvenční zbraní v Evropě, eh, dále smlouva o otevřeném nebi a vídeňský dokument. Ty první dvě to byly skutečné smlouvy, eh, které byly ratifikovány a jsou právně eh, závazné. A ten poslední to je dokument politické závaznosti. My jsme vlastně hovořili o tom, že budeme hovořit o té smlouvě CFE, Eh, a jak to vypadá dnes. Eh, CFE, ta eh, de facto byla suspendována jedním členem OBSE, čili my máme tedy účastnické státy, se říká nikoli členské státy, ale ty státy, které ratifikovaly tuto smlouvu, a bylo jich 30? Ano, ano, je to 30, pomáháte mi s těmi čísly trošku. Ano, a 34 e, pro Open Skies. Takže těch 30 e, e, zemí, které se podepsali po tuto dohodu, tak z těch 30 jeden z těch států v roce 2007 toto suspendoval. To bylo Rusko. A další, další země potom v roce 2011, když tedy e, nedošlo k výměně informací, čili e, ta smlouva potom e, v podstatě mm, na tom uvázla na mělčiny. U otevřeného nebe tato smlouva docela dobře funguje. Deba se o tom, jak by se mohla upravit podle současné situace, zejména tedy o, je to o senzorech a jde o otevření všech teritorií e, účastnických zemí pro přelety. Je to opět opatření, které podporuje důvěru a de facto jde o to, aby to, co se děje, bylo verifikovatelné. Je možno se tedy orientovat mezi pravdou a lží. E, pokud se týče těch e, dalších opatření, Eh, pro posílení důvěry v, podle vídeňského dokumentu. Takto potom eh, následovaly dokumenty eh, z Madridu a ze Stockholmu. V roce 1990 byla vypracována první verze a de facto tady šlo o různé kapacity, čili nešlo o redukci zbraní, Eh, protože to je předmětem té eh, eh, smlouvy CFE, šlo o méně tanků, těžké artilerie a tak dále. Ten vídeňský dokument byl trošku jiný, šlo o dynamičtější části vojenských operací, vojenská cvičení, sporná, sporné operace, které by mohly vyvolávat Eh, nějaké obavy, čili tady je možnost inspekcí přímo na místě a tak dále, i když je to omezené maximálně tři případy ročně na každou zemi. Takže má to svá omezení, ale přesto je tady výměna informací o e, obraném plánování, obraných výdajech a jsou to takové indikátory o tom, co se bude e, dít do budoucnosti. Když vidíte, kdo kam investuje a máte přístup k jejich obraným plánům, tak z toho se dále co vyvodit pro budoucnost. E, tento vědecký dokument Eh, tím se zabývá právě moje oddělení FSC. Eh, my se setkáváme eh, každý týden a hovoříme o implementaci těchto vídeňských opatření. Také pracujeme na nových smlouvách nebo úpravách stávajících smluv a je zde 57 účastnických zemí, které tady hovoří o svých vojenských potížích. Eh, je to předsednictví rotující a eh, příští čtyři měsíce bude předsedat eh, Rusko. V těch programech, které máme, se diskutují běžné problémy v bezpečné situaci a to se týká nešíření zbraní, také v souladu s OSN, proti tedy dokumentech proti zbraní hromadného míčení a tak dále. Eh, tady eh, de facto eh, z naší strany se neustále snažíme takový ten klid, takové to uváznutí poněkud rozpohýbat. Tady máme klíčové dokumenty, kterými se zabývá ta bezpečnostní politika. A tady vidíte, jaká různá opatření tady máme. Házejí z toho výměny informací, hovoříme o tom, jak se co provádí a také o tom, zda je nutné provádět změny. My jsme se velmi soustředili v 90. letech na kontrolu zbrojení a snahu o odzbrojení v Evropě, alespoň to částečné, tak eh, tady do určité míry eh, pomohlo a je třeba říci, že současné, současné stavy jsou hluboko pod stavy výzbroje v těch 90. letech. Čili tato kontrola zbrojení a zajištění dohodnuté míry eh, vyzbrojení pouze pro obrané účely tak eh, mm, dalo by se říci, že skutečně jsme eh, naplnili tedy ty číselné cíle. To už je eh, ovšem trošku něco jiného než v případě budování důvěry. V minulém desetiletí ovšem jsme se důraz pohyboval směrem od těžké výzbroje k různým konfliktům mezi státy, ale také e, ke nevojenským nebo nestátním, e, nestátním subjektům, které jsou e, do otázky bezpečnosti zahrnuty. Šlo tedy o, a jde teď o redukce počtu zbraní a množství munice. Evropská unie také ve svém přímém okolí věnuje mnoho prostředků na to, aby se pašování zbraní omezilo a aby eh, se eliminovala ten nedostatek kontroly u menších zbraní. To vlastně není ta konvenční kontrola zbrojení, ale eh, i tím se musíme zabývat, eh, přestože tam dosud není hm, příliš dohody. Jaké jsou nyní výzvy pro eh, kontrolu konvenčního vyzbrojení? Takže už jsem řekl, že Rusko pozastavilo smlouvu CFE, eh, což znamená, eh, že už si nemůžeme jakoby všichni navzájem nahlížet do talíře, zejména tedy snižování počtu zbraní, jejich sčítání, to je samozřejmě horší. Dále zde máme Eh, modernizaci vídeňského dokumentu, což je velice nezbytné, abychom postihli také ty moderní bojové kapacity a také, aby se zapracovaly lekce z posledního desetiletí a zejména o vytváření důvěry. Dále zde máme Open Skies, eh, diskuse o modernizaci různých digitálních senzorů, které jsou v různých členských zemích. Dále krize v, na Ukrajině a kolem ní velmi poznamenala eh, eh, Vídeň a vůbec kontrolu zbrojení. Eh, tady ty pohledy na věce velice od sebe liší, takže není snadné dosáhnout shody. Dále v oblasti obse pokračuje několik dlouhodobých konfliktů, Kavkaz, Moldávie, Gruzie. Je to mnoho konfliktů, které se už léta neřeší. Čili ten konsenzus 57 zemí eh, není jednoduchý. Pak jsou zde samozřejmě vztahy mezi Amerikou a Ruskem. A to hodně ovlivňuje naši agendu kontroly zbraní, ale musím říct, že každoročně eh, se setkávají ministři zahraničních věcí, naposledy to bylo v Hamburgu a zde došlo eh, ke shodě na tom, že je třeba alespoň mít dialog o eh, kontrole konvenčních zbraní a jak tedy překonat právě tuto eh, zadrnutou situaci. Eh, tato minulý pátek se konalo tedy tato zasedání. Dohodli jsme se, že něco tedy spustíme, nevím, jak dlouho to bude trvat, ale aspoň tedy si budeme více dohloubky vyměňovat názory, debaty o vojenských doktrínách a eh, pokusíme se najít různé pozice, ze kterých bychom se potom mohli eh, pohnout dále. No a bude se to týkat tedy eh, nových snad tedy smluv o kontrole zbraní a zejména tedy u dokumentů, jako je ten vídeňský dokument, taky bude chtít třeba dosáhnout širokého pokroku. Takže e, tolik je tedy e, alespoň e, na začátek takový pře toho, čím se obse zabývá. A já jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you, sir. Děkujeme. Já bych navrhovala, abychom otázky začali klást až po té druhé prezentaci a proto bych nyní dala slovo panu Alberkovi. Děkuji. Děkuji a opět eh, skutečně veliké poděkování za to, že mezi vámi můžeme být. Toto je opravdu nesmírně vzrušující. Mnoho lidí o tom nemá takové povědomí, takže podobně jako Robert, já se podívám i trošku do minulosti, potom současnosti a budoucnosti. Pokud jde o tuto oblast kontroly zbraní v rámci NATO, to v podstatě mnoho lidí vůbec nezná tuto oblast, čili já se podívám trošku i do historie. Já jsem v posledních 4,5 letech pracoval v této oblasti v NATO, musíme se podívat na ty zásady z minulosti, abychom pochopili současnost. Studená válka byla nesmírně nestabilní, mnoho aktérů, mnoho konfliktů na celém světě. Celý svět v podstatě se mohl zhroutit ke třetí světové válce. To znamená, že v podstatě ty šílenosti těch předchozích válek nebo ta možnost úplného zničení našeho světa hrozilo různými krizemi, nebo hrozilo tomu eh, různé krize krize v Československu, na Kubě, krize eh, v ostatních částech světa. To všechno znamenalo, že v roce 67 belgický minister zahraničí věci Pierre Harmel se snažil stanovit určité zásady pro NATO, to, co na to představuje v současné době. A dospěl k závěru, že v podstatě by měla chránit tato organizace své země, své členské země, aby se cítili dostatečně zabezpečené, dostatečně bezpečné proti Sovětskému svazu, aby se vyřešily politické krize tohoto období a aby se nastolil mír. To znamená, že kontrola zbraní, nešíření zbraní pro mír a bezpečnost znamenalo to, že se chtěli snižovat stavy zbraní. V 60. letech tyto závody ve zbrojní znamenaly rovněž obrovské náklady. To znamená, že došlo k dohodě ohledně dvou hlavních úkolů této aliance. To znamená odstrašit naše nepřítele a zároveň se snažit vést nějaký dialog, který by ukončil studenou válku. Na základě tohoto rozhodnutí zde máme tři hlavní oblasti. Jedna akceptovat sovětské návrhy ohledně evropské bezpečnosti, světové bezpečnosti a zajistit, aby se Spojené státy Kanada zúčastnily tohoto jednání. To byl věnský dohovor. No a samozřejmě, že jsme se snažili, aby nikdo neměl nějaké obrovské výhody v této oblasti, aby nedošlo k nějakým neočekávaným útokům, to znamená bilaterální jednání nebo otevřené nebe. To znamená, že v podstatě to znamenalo, že spojenci NATO museli si být jistí tím, že Evropu nějak Amerika neprodá nějaké tajné dohodě se Sověty. Občas to tak trochu vypadalo, především pokud šlo o 70. nebo začátek 70. let a jednání v tomto období. To znamená, že skutečně ehm, tam šlo i o to zapojení našich spojenců do bilaterálních dohod. Takže jak to vypadalo na straně NATO? Možná je to zajímavé, ale velvyslanec NATO v tom období v podstatě připravil návrhy všech těch smluv v tom období, to znamená bilaterální eh, dohody, konvenční zbraně, chemické konvenční zbraně a to všechno prošlo eh, výborem pro ozbrojení v Ženevě a spojenci měli možnost zasáhnout do těchto jednání společně se zástupci NATO. Dále jsme měli specifický výbor, který se zabýval pouze bilaterální dohodou, takzvaná speciální konzultační skupina, to byla dohoda mezi USA a Sovětským svazem. Dále to byla skupina na vysoké úrovni, které předsedám společně s Alhambrem Gonzálesem, která se zabývala konvenčními zbraněmi. A dále to byla plánovací skupina v oblasti nukleárních zbraní. Mnoho lidí se ptá, jak to přispělo k celkovému odzbrojovacímu procesu. Rok poté, co tato skupina byla vytvořena, tak se začaly snižovat tyto zbraně a postupně se snižovaly od toho období v podstatě ehm, v roce 2000 eh, to, bylo tako, to byla taková ta špička. Tento výbor byl vytvořen v 67. roce a v podstatě po roce 2000 došlo ke klesání těchto zbraní, protože to znamenalo, že vlastně jakmile jsme získali na naší stranu eh, veškeré spojence na to, tak vlastně jsme nepotřebovali už tolik těchto zbraní. Pokud jde o kontrolu zbraní, tam, kde Spojené státy a Sověti měli stejné sdílené zájmy, to bylo velice důležité. To znamená zabrání nějaké nahodilé válce a v těchto oblastech potom ta kontrola zbraní fungovala dobře. Samozřejmě, že to tak nebylo úplně ve všech oblastech. Pokud jde o kontrolu zbraní nebo nějakou definici, tak to samozřejmě musí mít určitou vojenskou signifikanci. Pokud chceme, aby opravdu došlo ke kontrole těchto zbraní, musí zde být princip reciprocity a verifikace, ověření. To znamená, že můžeme skutečně prokázat, že ta druhá strana dělá to, co slíbila. To znamená detekovat nějaké možné znaky nějakého možného konfliktu a FSA to je vlastně fórum v rámci OBSE, kde můžete poskytnout informace v oblasti kontroly zbraní a říct si, proč děláte to, co děláte, vypadá to jako možný konflikt, samozřejmě tomu se musíme všichni snažit zabránit. Ovšem není to nějaká zázračná oblast, protože pokud se jedna strana rozhodne, že prostě bude útočit na, zautočit na druhou stranu, tak samozřejmě tomu nemůže nikdy nikdo zabránit. A právě proto musíte propojit tyto informace se spravodajskými informacemi, musíte jim rozumět, musí tam být samozřejmě vojenské spravodaj, zpravodajství. A to je další věc OBSE, které se věnujeme, a to je dialog, vojenský dialog. To znamená, že v podstatě vlastně e, jsme se snažili, aby od toho 67. roku už nikdy nedošlo k takové té obrovské krizové situaci. Stávající situace máme zde samozřejmě dohodu s Iránem, to je pozitivní zpráva, úžasná zpráva, pokud jde o verifikaci Eh, tak se máme mnohem větší, obla- mnohem větší možnosti než v minulosti. Dále je to společná dohoda boje proti nukleárnímu terorismu, proti eh, nukleárním ozbrojení a tak dále. Špatný, mm, špatná zpráva je to, že celá tato oblast je trochu ohrožena mm, CFA, o které se zmínil Robert, dále to, že Rusko pozastavilo členství v této dohodě, například Arménie, Azerbajdžán. E, Ukrajina, Bělorusko, všechny tyto země a tyto problémy by měly být pokryty určitými dohodami, i když Rusko tam zatím není zapojeno. Dále je to MPT, tam jsou rovněž obrovská rizika. Někteří tvrdí, že MPT dohoda by mohla být e, různými zákazy podkopána, jiní naopak chtějí, aby tato smlouva byla implementována. Ovšem samozřejmě záleží i na tom, jak to bude vypadat v New Yorku po prvním a druhém kole jednání. Severní eh, Korea, Pakistan a tak dále, Budapešská dohoda, to jsou další věci. Čili co můžeme udělat do budoucna? Snažíme se aby naši spojenci měli pocit většího bezpečí a zároveň se snažíme o obnovení dialogu s Ruskem. To je velice důležité. My se o to snažíme permanentně. NRC schůzka proběhla na konci března pan Gruško, jakož i Orlov sdíleli své názory ohledně vojenského posílení v této oblasti, umístění vojenských složek, vojenského dialogu a tak dále. U nás vlastně všech 57 států neustále vede tento dialog, včetně Ruska i našich spojenců a ostatních zemí. Strukturovaný dialog to je ta nejvzrušujícejší část, o které se Robert již zmínil. To je pro mě určitá příležitost pro kontrolu konečných zbraní do budoucna v Evropě. Minister Steinmeier z Německa přišel s takovým návrhem v médiích ohledně dialogu s Ruskem a že bychom v důsledku tohoto dialogu skutečně mohli dosáhnout pokroku v oblasti kontroly zbraní. Na ministerské schůzce v prosinci všech 57 států souhlasilo se strukturovaným dialogem na základě tohoto návrhu. Takže uvidíme. Vytvořila se i pracovní skupina, Robert se o tom zmínil, která poprvé zasedla 7. čtvrtý teď v pátek a hm, ten, myslím si, že to bylo opravdu úspěšné, nikdo neopustil toto jednání, opravdu takový formální dialog jednání o bezpečnosti a z našeho pohledu na to eh, myslíme, že je to obrovská příležitost. Pokud by se Rusko vrátilo k jednacímu stolu a začalo s námi hovořit, tak si myslím, že je to dobré. Další kroky. To znamená 4. až 5. 5. to bude schůzka k eh, vojenské doktrině. Odborníci na pod rakouským vedením v rámci strukturovaného dialogu budou hovořit o této doktrině a všechny členské státy budou mít možnost uh, pohovořit o svých vojenských složkách, o svých plánech, proč postupují tak, jak postupují, proč vypadá ta situace u nich tak, jak vypadá, jak bude vypadat budoucí situace, národní plány, strategické cíle a tak dále. 6.6. proběhne intenzivnější dialog ohledně samotného um, rozmístění vojenských složek a potom 11. 7. 7. to bude neformální schůzka na ministerské úrovni OBSE, určitá revize celé situace. Německý eh, ambasador pan Herbert, Herbert Paul nás bude informovat o výsledcích a doufáme, že budeme postupovat potom tímto pozitivním směrem. No a ale důležité je, že samozřejmě zde musí mít mezinárodní systém, který je založen na určitých pravidlech. My můžeme spolupracovat v zájmu společných eh, nebo ve společném zájmu, snažit se nějakým způsobem deeskalovat situaci, to znamená akce, reakce, někdo něco udělá, druhá strana reaguje a tak dále. Toto chceme, eh, toto chceme samozřejmě přerušit a nejlepší je dialog, ale politická vůle. Kontrola zbraní to není nějaká zázračná formule, prostě pokud se jedna strana rozhodne eh, útočit, tak tomu nemůžeme zabránit, my tomu chceme zabránit, naši spojenci tomu chtějí zabránit, Rusko rovněž. Ovšem nespíme, zapomínat na konflikty, které probíhají a určité rozdíly, pokud jde o principy a zásady. Samozřejmě, že ten odstrašující postoj na to, to je velice důležité, protože pokud bychom si nebyli jisti tím, co děláme, tak samozřejmě, že by bylo obtížnější pro Rusy s námi jednat, jakmile oni vědí, že my jsme si vědomí toho, co děláme, pokud jde o naši vlastní obranu, tak můžeme tento dialog opravdu zahájit a myslím si, že to děláme. A to, že spolupracuje například já i z EU, s vašimi kolegy Jackem Berlicou a ostatními lidmi z SVČ, to je opravdu úžasná spolupráce. Robert, OBSE, OSN, Úřad pro ozbrojení, to jsou naši přátelé, mých kolegů a já v podstatě jenom v tom nejsem sám, všichni máme společné zájmy, všichni se snažíme bojovat proti nezákonnému obchodování se zbraněmi nebo nějakým zásobám eh, drobných eh, eh, zbraní a tak dále. To znamená, že skutečně doufám, že můžeme tuto situaci vyřešit, už jsme v tom byly i k minulosti. Studená válka, doufám, že je za námi a že naši vedoucí představitelé skutečně tomu zamrání do budoucna a že náš svět bude bezpečný a že budeme žít v míru. Děkuji vám za pozornost. I kindly ask MEPs whether you... Děkuji vám, pánové, a teď žádám eh, poslance, aby položili otázky. Pan Galerie jako první, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat našem dvěma řečníkům za vynikající a souhrný přednes k věci. To se nestává tak často, že by zde zazněly tak dobré prezentace. To musím říci. Mám k tomu zásadní otázku. Vy jste se zamýšleli nad minulostí a já vím o tom, že byly časy, kdy se oslabovala západní solidarita. A na západě se vyskytly problémy, kterých Rusko využilo, nebo se ji snažilo využít. A v tuto chvíli máme G7 a nereagovalo se nijak na kroky v Sýrii a naopak Rusko reagovalo, takže ta solidarita je opravdu v tuto chvíli obtížnou otázkou. Jak západní demokracie se může shodnout na tom, jaké stanovisko zaujmout vůči Rusku, jak se k tomu nejlépe postavit. A mě by velice zajímalo, zda byste mohli toto téma více rozvést. Pan Štětina, prosím. Slovo Paní předsedající, prosím, dámy a pánové, vemte si sluchátka. Pánové, mluvíme o konvenčních zbraních. To, co se odehrává na Ukrajině, to je válka konvenčních zbraní. OBSE hraje významnou roli v této válce. Já jsem na vlastní oči viděl, jakou roli hraje na jihu eh, tohoto konfliktu u Mariupolu, například u Širokino. OBSE už několik let kontroluje stav na frontové linii. E, ti, kteří bojují e, na straně Ukrajiny, dříve to byly dobrovolnické bataliony, dnes je to černomorská e, pěchota, si stěžují na OBSE. Říkají, OBSE k nám do Širokina přijede, je tam jednu hodinu a když přijede, tak palba ustane. OBS se odjede a znovu se začne střílet. A říkali mi, Ukrajinci, kteří tam bojují, proč my tady musíme v těch troskách žít, proč tady s námi OBSE není. Kdyby tady bylo, tak by možná nedocházelo k takovým ztrátám. Já se tedy, eh, já se tedy ptám eh, pana Mosinkofa, jakou roli opravdu hraje OBSE v tomto, eh, v tomto konfliktu. A potom bych se rád zeptal pana Alberka, který mluví o odstrašujícím postoji NATO. Existuje nějaký odstrašující postoj NATO v tomto ukrajinském konfliktu? Děkuji. Thank you. Pan poseł Janusz Zemke. Bardzo pan Januše Zemta, tak eh, já bych chtěl také poděkovat, poněvadž eh, myslím, že ty informace, které jsme dostali, byly velmi zajímavé a je to eh, dobré východisko pro diskuse. Ale já mám do té diskuse několik otázek. Hovoříme dnes o kontrole konvenčního zbrojení. Já mám takové, takovou modelovou otázku jaké jsou vlastně hranice mezi konvenční zbraní a nekonvenční zbraní, poněvadž ono se všechno proměňuje a čili kudy probíhá ta hranice konvenční, nekonvenční. To je první otázka. Druhá otázka se týká toho, že v rámci různých dohod o omezení zbrojení eh, jsou, jsou vlastně řečeny typy zbraní a jejich počty. A e, pokud se týče těch počtů, tak e, v podstatě e, tam řekněme, že o tom zhruba tedy víme, jak to je, ale zajímalo by mě, vzhledem k tomu, že to můžete pozorovat každodenně, v kterých typech zbraní je ten nejintenzivnější eh, závod ve zbraní, protože to jsou ty, které budou za 10, za 15 let eh, převládat. A ještě třetí otázka, trošku z jiného soudku, ale vy jako odborníci o tom pravděpodobně budete něco vědět. Já jsem eh, Polák, takže pro nás je velice závažné to, Eh, co se děje eh, v, v ruském výzkumu a zavádění nových zbraní. Eh, situace je podle mě poněkud nejasná, pokud se týče dosahu raket, které zavádí ruská armáda. Víme, že je to 500 kilometrů, ale existují takové, které doletí 5,5 tisíce kilometrů. Pak jsou tady rakety středního doletu, ty nesmí být, Čili mě by zajímalo tedy, na čem v tomto smyslu rusové pracují. Protože pokud jde o naši bezpečnost, evropskou bezpečnost, tak to je otázka zcela zásadní. Děkuji vám. Já eh, musím eh, říci, že jsem eh, tady trošičku ty skupiny politické tady poněkud zamenila, takže nyní má Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v prvé řadě chtěla poděkovat oběma řečníkům za prezentace. Mám na vás dvě otázky. Jednak se chci zeptat na kontrolu zbrojení, jelikož tohle není teritorium klasického přístupu. Co chemické zbraně? Co chemické zbraně, které se v některých oblastech konfliktu užívají zvláště tedy na východě, v Orientu. A pak se chci zeptat na možnost dohody ohledně tohoto typu zbraní. Druhá otázka se týká iniciativy Steinmeier. Byla to dobrá iniciativa v dobách míru, loni ale letošek je poněkud turbulentním rokem z hlediska politiky a z hlediska propuknutí syrského konfliktu. Po americkém útoku jsme zaznamenali, že Rusko v tuto chvíli učinilo prohlášení s Iránem ohledně tohoto regionu a mě by zajímalo, jak se myslíte, že se bude dále vyvíjet tento konflikt. A další otázka se týká architektury organizace NATO a návaznosti na to, že Evropa chce mít společnou bezpečnostní politiku. Myslíte si, že v tuto dobu je možné postupovat takto? Bylo by dobré tedy toto řešit v rámci na to nebo vně? Děkuji, pan Funzurika má slovo. Děkuji vám. My v tuto chvíli zaznamenáváme nový závod ve zbrojení po celém světě. A to tak, že s ohromnou intenzitou. Tohle zřejmě probíhalo na začátku 60. let. Stále ještě se potýkáme s hrozbami a problémy velice klasickým způsobem. Takže co chrání západní země? Dohoda na to, zvláště článek 5. Dámy a pánové, já jsem mnohokrát řekl a rád bych to zopakoval i zde dnes před eh, váženými hosty z NATO. Chci říci, že článek 15 nechrání stoprocentně, to určitě víte. Pouze NATO má podniknout kroky, které bude považovat za vhodné k znovu obnovení či nastolení bezpečnosti. Ale co politické tlaky, co jaderné zbraně, nemyslíte si, že by bylo dobré spustit článek 5, protože tam jsou další povinnosti na to. To víte určitě. Geografické povinnosti a odpovědnosti. A měli bychom také lépe nadefinovat, co je a co není útok. My nemáme jasno v tom, co je útok na členskou zemi. My to totiž ještě nemáme v rámci našich nástrojů vůbec nastaveno ani co je hybridní válka. A tu vlastně Rusko využívá všude. Propaganda, korupce, útok, využití pěchoty tady v Egyptě, v Pákistánu, v Sýrii, náhlé kroky. Jak víte, v Sýrii se uh, objevily jaksi opuštěné oblasti, které byly okamžitě okupovány. Jak víte, je to vždycky kombinace mnoha kroků. A my jsme v situaci, kdy nemůžeme nadále postupovat stejně jako v minulosti a pokračovat v vyjednávání. Jak vidíte, Rusko nedodržuje mezinárodní dohody ani mezinárodní pravidla. Pro ně je politika důležitější a tak se ptám, jak na to budeme všechno reagovat. Děkuji. Stejně jako kolegové, já bych ráda položila otázku a to na téma toho takzvaného odstrašení. Ale ještě mi dovolte poznámku k první otázce. K těm politickým dopadům dialogu v, v tom vídeňském dokumentu se říkalo, že ty okolnosti jsou poněkud lepší. Samozřejmě slovo lepší je relativní, ale srovnáváme tedy s, s dobou Stalina, co se týče okolností a situace pro uh, dizidenty tehdy v době sovětského bloku, v době sovětského svazu. Uh, zaznamenali jsme v tomto dokumentu, že tedy situace z hlediska dizidentů a opozice obecně je lepší. Ale teď je situace skutečně neblahá, když vezmeme Krym, politické vězně, jako jsou krymští Tataři a tyto komunity, situace dizidentů v Rusku, v Ruské federaci. Tam jsme zaznamenali celou sérii rezolucí na toto téma a to vůbec nemluvím o vraždě Borise Němcova a dalších. Takže situace je opravdu jiná a trend se v tuto chvíli ubírá jinudy. Tak jak to vnímáte? Jak vnímáte tuto situaci? To je moje první otázka. A druhá otázka. Sledování vývoje a kroků. Zde došlo k řadě ad hoc kroků z, z, ze strany Ruska stává se z toho jakýsi vzorec různých ad hoc kroků. Jak se k tomu stavíte a je vůbec možné to efektivně sledovat a provádět nějaký kvalitní monitoring toho, co se děje? Vážení pánové, teď vám dám slovo ve stejném pořadí, v jakém jste vystupovali předtím. Mimo mikrofon neslyšíme, bohužel. Já děkuji paní předsedkyně, děkuji všem za velice uh, trefné otázky. Já se jich všech zhostím. Některé byly přímo adresovány na NATO, tak eh, těm se pro tuto chvíli vyhnu. V prvé řadě k tomu, co říkal pan van Orden, k otázce západní solidarity nebo solidarity západního světa a oslabení této solidarity. My máme 57 členských států v OBSE, eh, ti všichni zasedají kolem společného stolu. A samozřejmě probíhá koordinace na úrovni EU a pochopitelně vždycky zaznamenáme stanovisko EU, když jednáme a často je to velmi důrazné stanovisko. Musím říct, že co se týče zbrojení a co se týče stávající situace bezpečnosti v Evropě, tak to stanovisko bývá vždycky důrazné a vyhraněné když ono na tom se dost podepsala eh, krize na Ukrajině. Já bych neřekl, že zde panuje nedostatek solidarity. Solidarita tam je, ať už je diskuze v Bruselu jakákoliv, ať už vnější eh, služba věci projednává jakkoliv s členskými státy, tak já se domnívám, že stanovisko je jasně každý týden vyhraněné. Jsou to stále ještě členské státy, jednotlivé státy, které zasedají kolem společného stolu, takže diskuze probíhá, ale nemyslím si, že jsou zde zásadní rozdíly ve vnímání, pokud jde o zajištění bezpečnosti v Evropě mezi těmito členskými státy. Takže to k tomu, co jste říkal. Z mého hlediska je to takto, pokud jde o vídeňskou dohodu. Možná to vidím trošku jinak, než jak je to vnímáno v Bruselu. Pane Štětino, k tomu, co jste říkal, zvláště k těm zvláštním monitorovacím misím na Ukrajině, já o tom nemohu hovořit úplně mm, jaksi eh, k věci, protože mám hovořit o zbrojení, možná nebudu schopen toto téma až tak rozvinout, jak byste si představoval, ale řekl bych, že tyto mise tam fungují v rámci uh, společného mandátu všech 57 zemí. Ten mandát je dán tak, aby se jednalo o pozorovací roli, pouze pozorovací roli. A tak toto členské zúčastněné státy chtěly. A myslím si, že tam e, probíhá opravdu velice e, dobrá snaha, dostáváme z těchto misí zprávy v podstatě každodenně, takže každodenně se něco děje a každodenně se dostáváme e, přímo do terénu. Je to 14 lidí, což se z hlediska různých eh, jak se mír zajišťujících operací OSN nedá vůbec srovnávat. Tyto mise OSN často totiž nemohou působit přímo v terénu, což tady se děje a neustále probíhají další a další debaty o tom, jak by šlo tyto mise posílit, ale pochopitelně jsou to ti přesně na místě, jak jakou benevolenci naší organizaci a my si jako takové vůbec dají. Pane Čamko, vy jste se ptal na kontrolu zbrojení, konvenčních zbraní a nekonvenčních zbraní. Já si myslím, že je zcela zřejmé, že dohody jasně stanoví, co je co. Zde to máme jasně nadefinováno přímo ve smlouvách, přímo v dohodách. A pokud by státy měli chuť zajít ještě dál, co se týče zbrojení. A existuje určitý tlak tímto směrem, který je vyvíjen, jelikož se vytvářejí nové technologie a nejde jenom o oblast kybernetickou, ale například i uh, bezpilotní letadla. I to by se dalo doplnit do té rovnice, která zatím představuje kontrolu zbrojení, ale stále ještě nemáme dohodu všech 57 členských států. Uh, a jak říkal William, každý krok, který se odehraje, se opírá o reciprocitu. To znamená, že vy nejenom pracujete s tím, co chcete dát, ale to, co chcete získat. Takže je zde určitý určitá vyváženost či nevyváženost, pokud jde o technologický postup. Možná nejste až tak otevření často eh, tomu, abyste nabídli tolik té druhé straně a proto nežádáte tolik od ní a možná jsme se nedostali až tak daleko, abychom byli schopni eh, se úplně otevřít všem prvkům, které se nabízejí. Eh, já to ponechám na kolegovi, aby se vyjádřil k situaci těch raket středního do, doletu. Předpokládám, že to jsou rakety schopné nést jaderné zbraně. Pane Klajere, vy jste se, paní Klajere, vy jste se ptala na chemické zbraně. Obec eh, hovoříte zde o Středním východě a to je oblast zase musíme do toho zapojit všech 57 eh, zemí. Tyto země však, stejně jako, za, eh, stejně jako eh, africké země, mezi členské země nepatří. Máme zde program a mandát v rámci OSN rezoluce 1540, kde se snažíme na pomoci zúčastněným státům například ve Střední Asii a na Balkáně. Snažíme se o zpracování a naplnění akčních plánů a snažíme se i napomáhat při uplatňování těchto akčních plánů, ale tam patří i chemické zbraně, všechny, biologické zbraně, chemické zbraně. Zde spolupracujeme s jednotlivými zúčastněnými státy a vstupuje do toho i EU, co se týče bezpečnosti třeba na Ukrajině. To všechno se váže k úmluvě o chemických zbraní, jelikož všechny tyto státy jsou zároveň smluvními stranami této úmluvy, takže je to určité zastřešení celé této situaci. K co se týče iniciativy Steinmeier, tak já jen velmi stručně řeknu, že jsou to turbulentní časy, turbulentní doba, ano, ale řekl bych, že tato doba už nějakou dobu panuje a nakonec proto byla tato iniciativa vůbec zřízena. Co se týče kontroly zbrojení, tak situace už byla po několik let velice těžká, to nemusíme jít až tak hluboko do minulosti. Když se podíváme na stávající krize, tak ty to jenom jaksi rozostřily. Já bych neřekl, a nesouhlasil bych s tvrzením, že najednou je to všechno mnohem horší, než to bylo před rokem. Zvláště pokud jde tedy o kontrolu zbrojení, ale stále ještě musíme se snažit o to, abychom našli cestu ven. Minulý pátek se všichni dostavili, všechny zúčastněné státy se zúčastnili strukturovaného dialogu, hovořili jsme o tom a snažili jsme se o souhlasné stanovisko. A další otázky jsou na adresu na to, na to. Já se jenom ujmu té poslední otázky, paní předsedkyně, k tomu, co jste říkala o jednotlivých akcích ad hoc. To je velmi trefná otázka, jelikož tam je ustanovení ve Vídeňské dohodě. Nebudu to říkat velice podrobně, ale říká se, že pokud vlastní pěchotu neinformujete předem, to znamená, že je chcete otestovat, tam je takové ustanovení v celém tomto dokumentu, nemusíte informovat ostatní státy nemusíte informovat 42 dní předem, což je ta doba oznámení. V případě, že je to pěchota o méně než 9 tisících eh, vojácích. To je ustanovení. A to, takhle to fungovalo i před 90. lety, předtím, než byl vědecký dokument vůbec ustaven. My jsme chtěli vždycky informovat všechny členské státy, chtěli jsme totiž informovat i pěchotu jako takovou, ale teď už je to citlivější a my se snažíme o citlivější přístup, protože Rusko teď eh, organizuje něco, jako čemu říkáme náhle akce. Tam to není možné řešit tímto způsobem. Tam už nemůžeme říct, tak to ustanovení vyjmeme, protože se nám nehodí. Ale pravda je, že tehdy se to uh, mínilo hlavně pro obrané akce v 80. letech eh, protiraketové akce a proto se to zpracovávalo tímto způsobem a takto se to naformulovalo, ale situace je v tuto chvíli jiná a my to musíme trošku pozměnit, zvláště vzhledem k tomu, co dělá Rusko, tak to vlastně jde celé proti nám. Určitě je to záležitost, která působí nepokoj a neklid, to ano. Působí to také nedostatek důvěry, je to něco, na čem musíme pracovat, ale zatím nemáme žádnou schodu. Existuje zde návrh, třeba kvota, pokud chcete náhlou akci, dobře, ale musíte nás vyzvat. Není ale zatím schoda všech 57 členských států. To ne. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za vynikající otázky. Já jsem velice eh, rád, eh, protože eh, před čtyřmi, pěti lety jsem neočekával, neočekával, by takovéto otázky. Je vidět, že na to nyní budí daleko větší pozornost než dříve. První otázka. Solidarity. Solidarita. Když jedu do Vídně a tak zejména směrem k Ukrajině jsou to skutečně silné projevy solidarity a opravdu je to silný tlak na Rusko. Eh, vlastně eh, Rusko to jaksi zatlačuje do defenzívy. Ano, my se nacházíme v takovém podivném období a je skutečně velice důležité Eh, aby eh, to tady bylo, zvláště v době, kdy nejsme tak úplně sjednocení s těmi, v těch 57 zemích, jako jsme byli dříve. A eh, skutečně je tam opravdu velká míra rozhodnosti. Na straně NATO je konsensus a ve Vídni ten konsensus vůči Ukrajině je skutečně mimořádný. A já myslím, že právě ten konsensus to je velice důležitá věc. Eh, tady existuje pojem eh, neviditelnost bezpečnosti. A eh, de facto to znamenalo, že eh, vlastně to, v, to šlo do takového toho transatlantického vztahu, že de facto eh, evropské bezpečnostní problémy nebyly řešitelné bez zahrnutí Kanady a Spojených států. Takže tady ta transatlantická eh, jednota, ta je důležitá a myslím, že se bude silně projevovat. Doufáme, že to tak bude. K tomu, co jste řekl vy, ano, SMM, e, ta e, ta speciální monitorovací skupina e, tam odvádí práci ve velmi neuvěřitelně nebezpečných podmínkách a já bych byl rád, kdyby dohled na příměří byl monitorován daleko silněji, jak kdyby tam byly skutečně permanentní týmy, které by této, toto sledovaly Eh, také třeba eh, elektronicky bývá rušeno zařízení OBSE. Eh, to, to je strašné. To, to je prostě proto, aby se mohlo podvádět a mm, to nám dělá velké starosti a na to se snaží tedy najít způsoby, jak by mohlo pomoci, zejména monitorováním a tak dále se zajištění bezpečnosti. Ale jak si ta odstrašování NATO vůči Rusku eh, v případě Ukrajiny. Tady eh, je třeba říci, že, eh, že tady máme země, které jsou ještě mimo NATO, chtěli být do NATO, žijí v podstatě úplně jiném prostoru, jsou otevřenější té různé, těm různým typům hybridní války. je to prostě hrozná situace, ve které se nacházejí. A já bych byl opravdu rád, kdybychom Ukrajině mohli pomoci daleko více, ale vzhledem tomu, že Ukrajina není naším členem, tak je to daleko složitější. Ehm, to prostě tak je v těch posledních 15-20 letech. Další otázka. Ehm, takže konvenční a nukleární zbraně, kde je ta eh, hranice? Já tedy musím říct, že my se dostáváme poprvé po desetiletích do situace, kdy nukleární hrozba může být součástí konvenčního konfliktu, kdy tedy eh, prostě některé zemi eh, hrozí možným atomovým útokem. Eh, prostě ta, ta koncepce deeskalace, ta prostě tady nefunguje zcela dobře. Eh, dříve, tedy Sovětský svaz, eh, skutečně eh, mohl hrozit mohl, mohl hrozit tedy věrohodným zásahem atomovým. Jo? A prostě říkali tedy, jak si Americe, ne, ne, nezasahujte v Evropě, jinak víte, co může stát. My jsme tady měli různé zbraně, takové ty ty eh, cruise eh, rakety, eh, které byly těžko z, detekovatelné a to bylo skutečně velmi nebezpečné díky té nejistotě. Ale teď je prostě jaksi konvenční a atomové zbraně. Já myslím, že ty rusové to pořád mají trošku více na paměti, než my na západě. Podobně tedy Eh, kontrola nukleárních zbraní eh, NATO eh, vytvořilo výbor a zaprvé chtěli eliminovat ty rakety středního doletu a na druhém místě byly potom chemické zbraně. A de facto cíl měl být ten, že tedy všechny strategické zbraně budou omezeny americko-sovětskou dohodou, pak tedy přijdu další zbraně a pak se budeme zabývat těmi eh, eh, dalšími eh, zbraněmi konvenčními. Jenomže pak se zhroutila sovětská, se zhroutil sovětský svaz a tím pádem se to, jak si celé to skolabovalo. A teď, když chceme mít dialog s Ruskem, musíme se zabývat také taktickými nukleárními zbraněmi. A já, já doufám, že se nám to podaří, protože Eh, jakmile se Rusko vrátí eh, vážně eh, k úvahám o zmenšení počtu zbraní. Závody ve zbrojení se zejména odehrávají v Kavkase oblasti, tady Arménie, Azerbajdžán, tady by se mohl opět rozhořet boje ale to by mohl jak si destabilizovat celá situace. Komplikovaná situace je mezi Ruskem a Tureckem. Víme, že ta dohoda CFE se eh, ne zcela eh, dodržuje v kavské oblasti. Eh, my, my v podstatě chceme, aby existovaly nějaké právně závazné režimy, že jsme to mohli řešit. Další otázka, jak řešit tedy to porušování smlouvy ze, z Ruska. Eh, já, já musím říct, že eh, jak si eh, ta souhlas s kontrolou zbraní, tak to není jenom nějaká technická záležitost. Tady je skutečně nezbytné, aby se plně dodržovala ta smlouva. Pan Nikolaj, chemické zbraně samozřejmě Eh, Rasko, eh, Rusko jako garantor eh, syrské bezpečnosti si nevedlo příliš dobře. Oni de facto měli zničit zásoby zbraní i systémy, kterými by se to mohlo používat. My víme, že eh, oni eh, by de facto eh, v, v, Sýrsku, v Syrii by neměly být žádné zbraně schopné používat chemické zbraně, ale víme, že tedy se bombarduje chemickými zbraněmi. Čili skutečně podle smlouvy Eh, měly být zničeny tyto zbraně, měly být zničeny eh, zásoby těchto, této chemické munice. Nestalo se. To, co řekl eh, Robin, dialog je potřebný zejména tehdy, kdy se situace přiostřuje. Potom po tom americkém <clears throat> útoku Rusko suspendovalo dialog, což tedy je tedy jaksi znepokojivé. Eh, takže třeba ta eh, Vídeň, eh, Ženeva, New York, to jsou místa, kde ty dialogy mohou pokračovat a je dobře, že je máme. Skutečně v těch nejtemnějších dobách je nejvíc potřeba mluvit. Architektura NATO versus evropská bezpečnost. NATO má tedy jaksi Eh, svoji centrálu, eh, potom má další různá zařízení, ale nemá eh, stále, stále vojsko. Já bych řekl, neduplikujme to, tu architekturu, výcvik a tak dále. Tady by bylo já nevím, jak by, jak by to prostě fungovalo, kdyby se NATO a Evropa nemohli shodnout, Eh, kdyby tedy prostě jedna členská nebo některé členské země by řekla, ano, běžme tam, jiné eh, by řekly ne, tak to ne, to by není dobré. Eh, ano, Evropa nechť má svoji bezpečnostní politiku, ale nechce opírá o stávající architekturu obrannou a bezpečnosti. Článek 5. Eh, tam nejsou eh, ty úkoly eh, definované příliš do detailu a prostě je to dobře takto, poněvadž můžeme mít nové situace, které kdyby tam nebyly definovány, tak co, co bychom s tím udělali, kdybychom byli zvyklí tedy definovat všechno do detailu. Máme také článek 3, kde se říká, že musíte mít schopnost se bránit a článek 4 pokud něco potřebuje, ovšem je možné hovořit. Ale pětka, když je nějaká země eh, předmětem útoku, cílem útoku, tak to neznamená eh, nezbytně, že by, to, eh, že by se muselo reagovat útokem konečnými zbraněmi. To může být všechno možné, to může být třeba hybridní válka. Čili my, my jsme teď v jiné situaci, než, než to bylo za té studené války. Ano, eh, my, my, ale prostě ty jednotlivé součásti eh, eh, této války, to, to už známe, ale já byl nejraději, kdyby jednotliví členové na to, pokud se cítí být cílem útoku, tak ať prostě za námi přijdou a pobavíme se tím. To, já si myslím, že o tom to je ten článek 5. Ano, my teď máme prostě hybridní války, to, ale to je prostě konflikt, to je klasický konflikt kybernetické eh, útoky, tak to je něco trošku jiného. Eh, tady se o tom hovoří jako no, novém tématu, to není z nového, říkalo se tomu dříve sabotáž. Ano, eh, prostě v 80. letech jsme měli teroristické útoky, které nebylo možné vystupovat až do Sovětského svazu. To jsme se dozvěděli až později, že zatím jsou rusové. Ale skutečně my, my, my, my, když se nebudeme v něčem bránit, tak samozřejmě tím eh, otvíráme jakési nové stránky, nové, nové možnosti pro tu druhou stranu. Ale, jak říkám, ta kybernetická bezpečnost, eh, kybernetické útoky, to všechno to byla sabotáž eh, já nevím, někdo se může třeba snažit vyhodit do povětří nějakou přehradu nebo narušit systém nouzového telefonického volání 112. Hm, čili Toto není nic nového skutečně. A paní předsedkyně, eh, ten eh, eh, Brežněv o helsinském závěrečném aktu Eh, řekl ve svých memoárech o tom, eh, že to byla největší, největší chyba, že to podepsal a umožnil, aby nastala výměna informací a aby se do Sovětského svazu dostávaly eh, určité informace. A myslím, že to je jedna z lekcí, kterou dobře pochopil Vladimir Putin, protože on vidí, že demokracie, boj proti korupci, otevřené volby, svobodné volby a otevřená média, Eh, to je prostě eh, eh, vize, která se měla uskutečnit taky v Rusku a teď to nejde, ale to, to prostě hm, tak to je, ale OBSE je tady tedy od toho, aby svobodné volby a svobodu médií bránila a to je skutečně důležité. Čili já myslím, že jako OBSE bychom tyto hodnoty mohli tlačit směrem na východ do střední Asie, do Ruska energičtěji. Já eh, eh, bych chtěl možná se vrátit v té prezentaci, jestli je to možné k poslednímu slajdu. No, když to nejde, tak nevadí. Eh, tam byly, byla vojenská cvičení od roku 2009 až 2016 prostřednictvím OBSA, e, prostřednictvím médií, protože my monitorujeme, to je součást naší práce, monitorovat cvičení. A já jsem velice rád, že OBSE a vídeňský dokument, že to existuje, poněvadž to nám dává určité informace. A další věc je, eh, eh, Rusko, eh, když provádí cvičení, tak to tím většinou chce vyslat nějaký signál, že je s něčím nespokojeno. Ale důvod, proč máme pravidla, tak to má svůj význam. Velké cvičení může být přezvěstí invaze v Maďarsku 56, eh, v Československu 68, eh, i třeba v Polsku před zavedením věčného stavu. Předtím se konaly obrovské manévry na sovětské straně. Eh, čili jak si ne, nechceme, aby z toho byly výjimky. Pokud se týče kontroly zbrojení, to není žádné kouzlo. Tady prostě jde o to, aby, eh, abychom se mohli zeptat druhé strany, tam se něco děje, co to tam u vás je? A oni říkají, ne, ne, ne, tam to nemůžeme, to, to, to buďte klidní, nic se neděje. To, to je špatná situace. Proto já jsem velice rád, že eh, na to eh, může vysílat pozorovatele, že tady máme systém, kde se kladou otázky a poskytují se odpovědi. A pokud ta druhá strana nechce odpovídat na otázky, tak to je signál, že se děje něco špatně. Mm, někdy, eh, někdy vám prostě třeba vysílají jenom nějaké signály, ale je to otázka politické vůle, jestli to vnímáte nebo ne. Děkuji, děkuji vám. Bohužel náš čas je omezen, říká paní předsedající. Takže já se pokusím nějakým způsobem shrnout tento bod na našem programu. Druhé kolo otázek bohužel není k dispozici, není možné, je mi to líto. Vážení pánové, moc krát děkujeme za to, že jste mezi nás přišli, za tento stručný briefing. Myslím si, že diskuze byla opravdu živá. A zároveň bych ráda zmínila jednu z vašich připomínek ohledně demokratizace nebo toho, prvku demokratizačního v celé této záležitosti. Samozřejmě, že to je nesmírně důležitý prvek budování důvěry vzájemné, čili i pokud Putin je přesvědčen o tom, že to je špatné s ohledem na sílu budoucí Ruské federace, i přesto my musíme pamatovat na to, že je to důležitý předpoklad dalšího dialogu s Ruskem. Prosím, aby jste všichni zůstali mezi námi, protože budeme pokračovat okamžitě. Děkuji. Koliks. Takže, milí kolegové, milé kolegyně, dalším bodem na našem dnešním programu je vlastně první projednání návrhu stanoviska, které se týká kosmické strategie pro Evropu. Příslušným výborem je výbor ITRE. A navrhovatelem našeho stanoviska je pan Jeffrey van Orten. Máme k tomuto tématu i stínové zpravodaje za politické frakce. Pokud vím, tak GUE zatím neoznámila Její stínového zpravodaje, proto bych je ráda vyzvala k tomu, aby tak učinili. A bez dalšího protahování má slovo pan van Orten, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je opravdu nesmírně důležité téma. Možná si pamatujete, že v roce 2016 přišla komise se sdělením ohledně evropské kosmické strategie. Já jsem to četl s velikým zájmem a jsem rád, že výbor ITRE se rozhodl vypracovat zprávu k tomuto důležitému tématu. Naše stanovisko samozřejmě se snaží zaměřit na některé obranné prvky zahraniční politiky v tomto ohledu. Toto jsou hlavní body, na které jsem se stručně zaměřil například na důležitost kosmických technologií, vesmírných technologií. A ten hlavní bod, kterému jsem věnoval pozornost, jsou ty, ta slabá místa. My víme, že dochází k výzkumu v této oblasti v mnoha zemích, potenciálně nepřátelských zemí. Pokud jde o ofenzivní systémy, které by mohly poté narušit vitální infrastrukturu, komunikační systémy, jakož i naše vesmírné systémy. A toto je právě problematika, které bychom měli věnovat eh, přidanou pozornost. A já se snažím ve svém stanovisku to zdůraznit. Zároveň poukazuje na potřebu úzké spolupráce mezi naší Evropskou vesmírnou kosmickou agenturou a třetími zeměmi i jejich organizacemi. Evropská kosmická agentura není takovou tou agenturou v um, kritického charakteru, kdy většina jejich členů jsou členy EU a asi 20 jejich rozpočtu přichází ze zemí Evropské unie, zbytek ze strany členských států této kosmické agentury. Ten model je pravděpodobně správným modelem, umožňuje to určitý pružný přístup a zároveň příležitost větší spolupráce s jinými zeměmi včetně Spojených států, Indie, možná i jiných třetích zemí. Na půdě OSN došlo i k návrhu etického kodexu pro mimovesmírné aktivity. A já si myslím, že zde potřebujeme opravdu nasadit veškeré úsilí pro nový etický kodex všech stran, které ve vesmíru jsou aktivní. 70 zemí už vypustilo satelity v současné době a 9 má své vlastní možnosti vypuštění satelitů na oběžnou dráhu. Čili toto jsou věci, na které jsem se zaměřil. Ve stanovisku, jak víte, paní předsedající, stanovisko je velice omezeno, pokud jde o počet slov a právě proto nyní již se těším na otázky našich kolegů. Děkujeme, pane zpravodaji. Vím, že pan Galer by rád vystoupil za pana Zdrojevského, který připravil rovněž své stanovisko k tomuto dokumentu. Děkuji. Paní předsedající, pan kolega Strojevský bohužel není dneska přítomen, proto mi poskytl svůj dokument a já to s dovolením přečtu. Vesmírná strategie pro Evropu je dokumentem, který jsme dlouho očekávali, především vzhledem k většímu zapojení EU do všech vesmírných aktivit. V období 2014-2020 Evropa investuje asi 12 miliard eur do svých vesmírných programů Galileo a Copernicus. Asi 30 vypuštění družic v následujících 10-15 letech již bylo naplánováno, což znamená, že EU bude jedním z nejdůležitějších recipientů celého tohoto evropského odvětví a jeho produktu. Vesmírná strategie je dobrým, stručným dokumentem, který obsahuje konkrétní kroky pro následující roky. Stanovisko pana Van Otena je dobrým výchozím bodem pro diskuzi, ale musí tam dojít k určitým úpravám. A FED by se mělo podívat na, tuto, na toto téma i prismem naší bezpečnosti a zahraniční strategie. Jsou zde odstavce, které se týkají infrastruktury, vesmírných systémů a našich vesmírných aktivit. Dále je to odsouzení ofenzivních vesmírných produktů a zbraní což rovněž podporuji, aby to zde bylo zmíněno, a zároveň etický kodex, eh, který by prosadil tuto problematiku na úrovni OSN. Dále je to otázka EU v této oblasti. Vesmírná politika samozřejmě zůstává v kompetenci členských států, ale Lisabonská smlouva jasně poukazuje na to, že EU má možnost vytvářet své vlastní aktivity v tomto ohledu a myslím si, že se nám to daří úspěšně. Navrhuji zahrnout odstavec, který by se týkal potenciálu Galilea a především systému Koperniku za zajištění otázek bezpečnosti prostřednictvím pozorování a sbírání dat, což by mohlo podpořit naši vnější činnost především s ohledem na společnou obranou politiku. Těším se na další spolupráci na tomto tématu s panem zpravodajem, panem Van Ordenem. Konec citátu. Děkuji. Děkujeme, pane Galere. Pan Frunzulica by chtěl vystoupit. Vy jste stínovým zpravodajem, že ano? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu zpravodaji, panu Ortenovi, za návrh stanoviska. Je zde několik aspektů a přístup pana zpravodaje, se kterým souhlasím. Především to, že je zde čím dál tím větší důležitost těchto technologií v oblasti bezpečnosti, obrany, pokud jde o sbírání informací, zpravodajské informace, průzkum. Musíme samozřejmě zúrazně i citlivost těchto technologií a jejich, eh, jejich otev, ehm, a riziko útoků či interference ze strany třetích zemí a hrozbu globální bezpečnosti. Samozřejmě, že je zde i aspekt důležitosti celého odvětví pro naši ekonomiku a právě proto autonomnost těchto služeb musí být zajištěna. Pan van Orden zúraznuje ve svém stanovisku je to, že je zde mnoho aktérů, kteří mají rozsáhlé vesmírné programy k dispozici, což může představovat riziko a právě proto bychom zde měli mít společná pravidla, tak aby vesmír byl bezpečný a přístupný pro všechny. EU a členské státy navrhly před několika lety vyjednání Mezinárodního etického kodexu pro mimo vesmírné aktivity. Spravodaj se o tom změnil. Měli bychom podporovat úsilí OSN k dosažení tohoto kodexu na základě dobrovolnosti. Měli bychom spolupracovat s našimi partnery na mezinárodní scéně, posílit spolupráci zároveň s NATO, se Spojenými státy a jinými aktéry s cílem posílit eh, sdílené bezpečnostní zájmy. Zároveň nás čeká více práce zde v Evropě, strategické, ekonomické, politické zájmy vedou k tomu, že bychom měli investovat do vesmírných technologií, do rozvoje v této oblasti. Strategická autonomie bude ke prospěchu nejenom našich občanů a členských států v tomto ohledu, ale zároveň i našich partnerů, protože rozvoj celého spektra bezpečnostní kapacity této oblasti z nás udělá silného partnera pro NATO. Rád bych zdůraznil důležitost nezávislých eh, nákladově účinných kapacit, pokud jde o využívání a uplatňování těchto vesmírných systémů. Naše politika by měla být považována za nástroj pro ekonomický růst a tvorbu pracovních příležitostí, synergický přístup mezi vesmírnými politikami a jinými evropskými veřejnými politikami. Společně s členskými státy a Evropskou vesmírnou agenturou musíme spolupracovat na podpoře celého odvětví, protože naši podporu si zaslouží. Děkuji vám ještě jednou za tento návrh a těším se na další spolupráce. Děkuji, prosím, paní Nikolaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom chtěla říct, že podporuji to, ten krátký návrh eh, Jeffreyho k tomuto důležitému tématu. Bohužel zde máme pouze stanovisko na celou zprávu, ale chci k tomu doplnit pár věcí, které se týkají evropské eh, kosmické strategie. A chci se vyjádřit eh, k důležitosti našich kapacit v boji proti terorismu, zvláště pokud jde o monitorování vojenského vývoje a zvláště pokud jde o snahu získat jasné informace, což je velice důležité při rozhodování o dalších krocích. Co se týče důležitosti systému eh, dvojího užití, zde máme samozřejmě problém s rizikem hackerství, narušení, i toto riziko je potřeba ošetřit. A pak je zde určitá záležitost týkající se hospodářského významu, ekonomického významu, rozvoj a výzkum. Zde je velice vysoká ekonomická návratnost, i to je důležité. Na to bych chtěla upozornit a v neposlední řadě chci říci, že OSN a členské státy musí vytvářet a rozvíjet opravdovou spolupráci na základě opravdové výměny eh, názorů, abychom se vyhnuli případům duplicity a abychom se postarali o prevenci zbrojení v vesmíru. To je pár slov k tomu, co zpracoval pan Van Orden. Ve svém stanovisku obecně mohu říci, že tento přístup kvituji. Děkuji. Děkuji, paní Nikolaje, pan Indrektrát. Děkuji, paní předsedající. V prvé řadě bych chtěl poděkovat panu Van Ordenovi za odvedenou práci, za zpracování stanoviska k politice komise. A pokud mohu, tak bych chtěl na úvod říci pár slov eh, k, ke svým vzpomínkám z mládí. V roce 62 v Estonsku na trhu někdo říkal, víte o tom, že Rusové jsou ve vesmíru? A odpověď zněla všichni, takže takhle vypadá strategie kosmického výzkumu. Estonsko už to tehdy tak vidělo. Pokud jde o ty následné otázky, tak my jako zelení podporujeme snahy EU v oblasti vesmírné politiky, ale jako člen rozpočtového výboru, si myslím, že musím říci, že to je pár miliard euro, o kterých zde mluvíme. A měli bychom tedy postupovat velmi obezřetně a snažit se o to, aby naše investice přinášely také odpovídající návratnost. Pokud chceme investovat 12 miliard do roku 2020, tak bychom měli být skutečně opatrní, pokud jde o to, do čeho takové prostředky vložíme. Jedna možnost z hlediska zelených je, že projekt ITER by se mohl ve Francii úplně zrušit a tyhle prostředky by šlo potom investovat jinak a ve vesmíru. Pak zde máme veřejné služby. To dává smysl z hlediska společné bezpečnostní a obrané politiky. Zelení a já osobně toto podporujeme. Nicméně zde vzniká trošku zmatek, pokud jde o to prohlášení, že kosmické politiky by mohly zlepšit kapacitu reagovat na migraci a kapacitu reagovat na potřeby ochrany hranic. Ale migrace přece probíhá na Zemi a ne ve vesmíru. Spíš jde o to, že jsou zde protichůdné politiky, pokud jde o tohle téma jako takové. Je dobře, že zpravodaj pan Van Orden uvádí evropské iniciativy týkající se vzniku etického kodexu pro počiny ve vesmíru. A mně přijde zvláštní, že to, něco takového neudělala komise. Takže zase vidíme, jaký význam zde má Evropský parlament, pokud jde o zlepšování každodenní práce komise. A ještě se dostanu ke konstruktivní a produktivní práci. Pan Fan Orden přednesl velice dobrý návrh Možná by bylo dobré ještě trochu rozvést otázku kybernetických útoků proti infrastruktuře ve vesmíru. Eh, mohli, mohli bychom rozvést více, jak proti tomu bojovat. A potom další věc, taková trošku staromódní, a to je kontrola vývozu. Jelikož i tento aspekt bude potřeba prověřit, s kým vlastně jednáme a s kým obchodujeme. A tím se vracím k tomu, co jsem říkala o roce 260. Děkuji vám. Děkuji a prosím pana Narda. Děkuji. Obecně řečeno platí, že souhlasím s panem Van Ordnem. Nicméně v zájmu lepšího porozumění bych se chtěl zeptat na otázku nákladů. My zde máme otázku Ruska, Severního Iránu a Severní Koreji a otázku hrozby dalšího šíření zbrojení. Ten program ale se také odvíjí od problému mezi Američany a Rusy. Takže se nechci ani dotknout uh, Severní Koreji protože to je zločinný stát, ale Rusko má svůj program, který má bojovat proti podobnému programu. Čína má nakonec program také podobného typu. Tak zde mi něco chybí. Existuje zde opravdové riziko komunikačních systémů a střetu těchto komunikačních systémů. Někteři, některé budou používány našimi spojenci, jiné budou používány našimi nepřáteli. Takže pokud bod číslo 3 platí, tak se opírá o protimluv. Ta demonizace Ruska za to, co dělá, je jedna myšlenka, ale to vlastně je jenom odraz toho, co dělají američané vůči tomu a v reakci na to, co dělá Rusko. Máme zde, já nevím, jestli bychom zde měli mít konkrétní odkaz i na Čínu. Druhá věc, čtyři, bod čtyři. Hovoříme zde o vzniku umělých uh, družic v reakci na to, co dělá Rusko. A to si myslím, že jde opačným směrem, protože to vlastně jde úplně proti našim hodnotám. Rusko by tím spalilo všechny mosty, kromě těch, které by jim umožnily eh, vzlet těchto umělých družic. V situaci jako my se dostáváme do situace, kdy v podstatě jsme na hraně něčeho, jako je studená válka. A já myslím, že je to prostě krok špatným směrem. My se nemůžeme až tak přiblížit Rusku, ale nemůžeme se zase přiblížit až tolik situace, jaká panovala za doby studené války. To jsou mé připomínky k tomu, eh, co jsem chtěl říci, ale ve zbytku souhlasím s tím, co říká pan zpravodaj. Děkuji, musíme to uzavřít. A pro, poprosím tedy pana Fan Ordna, aby se vyjádřil a případně reagoval na dotazy nebo připomínky, které zazněly. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegům za vaše velice důmyslné poznámky, velice užitečné poznámky a já bych k tomu řekl to, že několik z vás poukazovalo na ekonomický dopad. My na to pamatujeme, ale pamatujeme i na stanovisko výboru SEDE, které se zabývalo právě obranou a bezpečností spíše než otázkou ekonomickou. Na to by mělo reagovat spíše ITRE. Ale jinak vám moc děkuji za všechny připomínky a za spolupráci. Thank you very much indeed. I... Děkuji vám, vážení kolegové. Do 24. dubna do 18 hodin máme čas na předložení pozněcích návrhů takže vás tímto vyzývám k předložení pozměňovacích návrhů. Děkujem, děkuji vám za účast a prosím, setrvejte v sále, čeká nás další bod. Ne, musíme počkat, pár minut budeme čekat, protože další řečník je ředitel Kenneth Dean a je na cestě. colleagues, please be seated. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Já tímto mám to potěšení a přivítat eh, celkem častého hosta Keneta Dina, ředitele CPCC. A, a téma je MSP první krok eh, k vytvoření Centra stílených služeb s otazníkem. Já chci připomenout, že pán ředitel Dean přijde i zítra na naše jednání. Takže jsme moc rádi, že jste si udělal na nás čas. Máme trošku sklus vzhledem k, po, k technickým problémům, k nimž došlo na začátku jednání a proto už bez dalšího vám dám slovo, abyste se uh, ujal vedení výměny názorů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vaše vřelá slova, za vaše vřelé uvítání. Jsem moc rád, že mohu přijít a hovořit k vám jako poslancům Evropského parlamentu. Jsem rád, že mohu vystoupit a že se mohu odsud odnést i užitečné rady a připomínky. Jak už paní předsedkyně řekla, chci hovořit o nové platformě. Je to první krok k vytvoření platformy a já popíšu trošku tu plánovanou cestu. Ta cesta by se měla odvíjet eh, směrem k tomu, o co usilujeme, a to je centrum sdílených služeb. Já se dostanu až na konec té cesty a popíšu vám trošku, co by nám takové středisko nabídlo, jak by vypadalo. Takové středisko by nám nabídlo udržitelné eh, poznatky, které by byly k dispozici všem misím na třech kontinentech. Byl by to flexibilní poskytovatel služeb, který by byl schopen využít veškerého zázemí, které potřebujeme nejenom na začátku fungování misí, zároveň by se eh, podařilo to, že by se lépe nabíral personál. My v tuto chvíli dost zápasíme s časem. V případě misí takovéto středisko by také vedlo velice dobře eh, finanční záležitosti po bylo by schopno napomáhat misím eh, ve všech oblastech expertního zázemí. Byl by to takový základní předpoklad pro dobré finanční řízení. Bylo by schopno eh, velice jednotně a společně a konzistentně řešit otázky smluvní, centralizovala by se logistika a, a postupy by se harmonizovaly, pokud jde o řízení a operativu samotnou misí. Jsou to určité pojmy, které bychom uvítali. My jsme se nad tím zamýšleli od, už před několika lety a tehdy došlo k tomu, že ta myšlenka byla podpořena zatím, ale ještě nejsme na konci cesty. To je začátek celé cesty, takže já se dostanu tedy tam, kde jsme dnes. Platforma pro vytvoření takovéto střediska, o co jde při vytváření takovéto platformy. Já se vrátím eh, k 14. listopadu 2016, kdy jsme měli závěry rady, co se týče globální strategie bezpečnosti. Pokud jde o boj proti těmto jevům, tak vnější e, služba by měla z hlediska fungování operativy misí vytvořit platformu, která by zajišťovala e, a vedla k vytvoření střediska sdílených služeb. Takže tehdy členské státy předpokládali něco podobného a v tuto chvíli to nadále předpokládají, předpokládá to tak i vnější služba, že dojde k vytvoření něčeho takového. Co ta platforma tedy znamená? Já vám musím říct, že to je velice skromný první krok který by měl směřovat k vytvoření takovéhoto střediska. Je to skromný malý krok, protože jde o zatím velice malou platformu z hlediska velikosti. Jsou tam dva útvor, útvary. Jeden má sedm lidí v rámci CPCC, to je můj útvar a jak už a potom je zde FBI, které pracuje pro komisi. Je to tedy velice <clears throat> omezené, pokud jde o ten konečný cíl, který bychom měli sledovat. Měli bychom se dostat k nějakému středně velkému eh, útvaru časem. A 25 sdílených služeb, to je velice důležité, protože musíme mm, řídit koordinace více činností postupem času budou eh, narůstat. Eh, v dubnu 2016 přišli další kolegové. V tuto chvíli už máme logistiku a lidské zdroje. Já vám jenom eh, nastíním, co v tuto chvíli tito pracovníci dělají. Pracují hlavně v oblasti informačních technologií, Máme zde čtyři pracovníky, vytvářejí centralizované služby IT pro různé aplikace, které by měly napomáhat na všech misích. Je to systém vytváření postupu a politik IT pro e, zprůchodnění komunikace také se zabývají různými softwarovými aplikacemi, které se používají na misích a zde se zatím ještě nevedeme až tak dobře, protože v tuto chvíli devět misí eh, vlastně používá devět různých aplikací a já chápu tuto kritiku, potřebujeme na to jít mnohem propracovaněji, musíme to lépe vyladit. A nejde jenom o to, že dochází k, ke kopírování jedné věci jinde, ale já, když mám experta na jedné misi, tak bych předpokládal, že taková osoba může být přemístěna na jinou misi, pokud je třeba na to lépe vybavena z nějakého důvodu. A z tohoto důvodu potřebujeme, aby to expertní zázemí existovalo ve společném centru a bylo schopno takovýmto lidem, kteří budou nějak přemístěni, pomoci v tom, jak eh, vykonávat svoji práci jelikož účinnost mise se vždycky spoléhá na podporu. To je takový uh, olej, který by měl uh, celý ten uh, stroj nastartovat a já chci, aby naši kolegové byli schopni a byli dobře vybaveni pro práci na jakékoliv misi. A tak situace zatím není, jaká by měla být. Je to výzva pro mě samotného. Uh, Navíc musím říct, že určitě zaznívá legitimní kritika práce eh, různých misí. Kolegové, kteří pracují na této platformě, zvláště ti, kteří co se zabývají logistikou, se v tuto chvíli věnují novému projektu PU. My se snažíme o zpracování jakési šablony toho, jak by to mělo nakonec vypadat. Jak bychom měli být schopni obsluhovat nové mise. I původní mise. Chceme si vytvořit určitý seznam, inventář toho, co máme v tuto chvíli k dispozici. Něco jako takové skladiště nástrojů a vybavení, všeho, co máme k dispozici pro mise, aby to vypadalo něco jako parkoviště. Naše kolegové na tom v, tomto, v tuto chvíli pracují a tři členské státy už mají vlastní takovéto skladiště. Švédsko mm, vytvořili si i takzvané šestipilířové vyhodnocení toho, jak to v tuto chvíli vypadá a snaží se i o finanční vyhodnocení účinnosti takového projektu. To je tedy práce, na které se stále ještě pracuje. Potom eh, vytváříme strukturu lidských zdrojů, systém lidských zdrojů. Máme za to, že lidé jsou to nejhodnotnější, co máme a bez náležitých informací na to, to téma, bez odpovídajících technologií my jsme schopni vést eh, mise tak, abychom vysílali ty pravé, ty nejlépe vybavené a, a nejlépe kvalifikované lidi na eh, příslušné mise. A také chceme našim eh, hlavním městům členských států dávat odpovídající vedení v tom, jak vybírat ty nejlepší lidi, které by nám měli posílat. Chceme, aby naše protokoly byly lepší, abychom optimalizovali popis pracovní činnosti. Chceme, aby členské státy měly jasnou představu o tom, co se od nich očekává za těch 12 měsíců. Jsme minimalizovali počet Eh, popisu pracovních činností na 97. Původně to bylo tisíc. Ono je to něco, co šlo udělat a snížit tento počet. Ten eh, samozřejmě mm, počet problémů a výzev je neomezený, ale máme kolegy, kteří to tímto způsobem propracovaněji a inteligentněji zpracovali a doufáme, že se na tom bude pracovat ještě dále a bude docházet k dalšímu vývoji směrem k nějaké jedno, máme tady sedm lidí, dva v IT, dva v logistice, jeden v lidských zdrojů, v lidských zdrojích a, a naším konečným cílem je Centrum sdílených služeb. V tuto chvíli jsme opravdu velice skromné malé středisko s omezenými prostředky, ale také jsou prostředky, které potřebujeme k tomu, abychom mohli růst. Ale různé instituce mají různé pohledy na věc, co se týče toho, jak by mělo středisko sdílených služeb nakonec vypadat. Paní předsedkyně, já to zde uzavřu, ale rozhodně budu připraven se zhostit případných otázek. Děkuji. Děkuji, pane řediteli, a v tuto chvíli začíná eh, blok otázek. Eh, děkuji vám za eh, vaše Eh, vysvětlení. Srdečně děkuji eh, za to, co jste nám prezentovali mm, od kolegů i lidí z praxe eh, a z misí jsem se dozvěděl, jak obtížné je opravdu zajistit si všechno, co potřebujete na takovou tu misi. A proto se mi zdá, že to, co eh, byste chtěli navrhnout, eh, je smysluplné. Čili bylo by dobré, kdyby to bylo nakonec eh, co nejjednodušší. A kdyby náhodou byl nějaký odpor, například z mé členské země, tak já, prostě dejte mi to vidět a já velice rád se s nimi spojím. Já jsem prostě pro všechno, co má smysl, co nám uspoří náklady a de facto se divím, proč to už dávno není. Děkuji, pan Van Orden. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vždycky moc rád, když eh, se mezi nás dostavíte, pane Dýne. Já myslím, že jsme se naposledy sešli v Ramale nebo někde tam při vašem původním působení. A jen několik otázek z mé strany. Vy hovoříte o tom a voláte potom, aby existovala kontinuita, co se týče expertního zázemí. Tak se ptám, jestli chcete, aby to byl jakýsi stálý, neustále nasaditelný kádr lidí? Je to ten směr, kterým byste se chtěli ubírat? A také myslím, že jste hovořil o účinnosti misí. My investujeme spoustu peněz do těchto misí. A často, když se ty mise nasadí, tak se na ně zapomene. Často zapomeneme na to vyhodnotit ty výsledky. Vypadá to dobře na mapě, ale zajímalo by mě, jestli existuje jakýsi mechanismus pro to, jak bychom se mohli poučit z toho, jak by fungovala ta která mise. Děkuji, pane Dýne. Prosím vás tady, abyste se vyjádřil. Možná potom bude následovat ještě další kolo otázek a odpovědi. Děkuji. Děkuji. Pane Galere, v prvé řadě já jsem eh, nehovořil až tak opatrně a není to žádné tajemství, že komise se na to dívá jinak. Pokud jde o to, jak by mělo středisko sdílených služeb vypadat a probíhají debaty na toto téma, co chtějí členské státy, co chce komise ale nejsem ten, kdo by měl hovořit za ně, ne, nejsem ten, kdo by měl vůbec vyslovat takováto slova, slova kritiky. Zkrátka někdy se hovoří o tom, že to nepatří do, pole, do oblasti působnosti, záleží na tom, kdy by takové středisko mělo být, jestli v Bruselu, nebo kdo by o tom měl rozhodovat, nevím. Ta, to stanovisko není zatím zřejmé. Já zřejmě řeknu pouze toto ale není možné nějak argumentovat proti tomu, že takové středisko by mělo svůj veliký efekt na operativu. Každá mise má něco společného s další misí. Je to z finančního hlediska eh, obezřetný postup a rozumný postup. A pokud jde o tu kritiku, tak já ji do jisté míry chápu, ale to si musí na úrovni Evropské rady projít a probrat jednotlivé vlády. To by určitě pomohlo. A pak k tomu, co říkal pan Orden, děkuji vám za vaše vřelá slova. Já si to pamatuju, jak jsme se sešli v, v Ramale za mého původního působení. Ideálně bych se představoval, jako každý velitel, operativní velitel, by si určitě představoval, jako každý šéf, že středisko sdílených služeb by mělo zajišťovat finance, logistiku, dopravu, eh, nákup, všechno to, co dělá organizace. A to je v podstatě polovina mé odpovědi. A druhá polovina je dobrá operativa. Dobře nastavená organizace. Potom samozřejmě se dostaví výsledky a pochopitelně budeme pracovat ve velmi složitých situacích. Tedy k těm kritikám civilních misí, které nejsou nasazovány dostatečně včas údajně, tak my se eh, připravujeme na to, jak zlepšit čas odezvy. Potřebujeme být schopni nasadit lidi do terénu co nejrychleji protože to jsou ta očekávání, která eh, má daná země a často je trápí, že to nasazení není až tak rychlé. My máme ale své uh, omezení, své problémy, ale to je nezajímá. Oni chtějí, aby ta mise byla spuštěna co nejrychleji a my potřebujeme skutečně dobrý mechanismus, který by umožnil takové rychlé nasazení. mise budou schopny nasazovat lidi rychle jedině tehdy, pokud eh, lidé budou k dispozici v pohotovosti. A my máme celou řadu plánů na toto téma. Z definice ale plené. Že pokud nemáme k dispozici lidi, kteří jsou připraveni odjet a být nasazeni, tak ta mise nemůže fungovat ti dobří, ale nejsou většinou v pohotovosti, nečekají na telefonu nebo na e-mailu. Já neříkám, že tedy nasazujeme ti méně kvalitní, ale je to, jak to je. Tedy odpovím vám takto, pane Van Jedno z možných řešení je něco jako stálý tým, který ať už bude tedy připojen v rámci CPCC, nebo to budou lidé na misích, kteří budou členy, eh, kteří budou ochotni být přemístěni jenom na jinou průběžnou misi potřebujeme lidi, kteří jsou eh, okamžitě pohotově k dispozici. Takže potřebujeme určitou kapacitu těch, kteří jsou k dispozici. A nemusí to být 20, 30, 50 lidí. Jde nám o ten začátek 15, 16 lidí. A to by byli klíčoví operativní pracovníci, kteří by byli schopni toto zajistit. Spolu s logistikou, Eh, bezpečností a nákupem. To všechno, co se musí v rámci střediska sdílených služeb odehrávat. A také by uměli pracovat s finančními předpisy, nemuseli bychom je učit, eh, jak to funguje, protože už to znají. To by byla ta výhoda. My se snažíme o to, na to jít co nejchytřej, nepotřebujeme stovky lidí jakmile nasadíme tu první skupinu, tak se můžeme zamýšlet nad další vlnou. Potřebujeme možná nakonec specializované týmy, možná budeme potřebovat některé mise posílit, eh, pomoci kolegům, kteří už tam jsou. Takže ta myšlenka je taková, že tohle by bylo jakési přemostění prvních problémů lidi, kteří jsou k dispozici, které nasadíme rychle a potom můžeme se zas, eh, zamýšlet dál. Tak já bych rád mi měl uh, stálý tým operativy a stálý tým poskytující zázemí a podporu. A pokud jde o účinnost misí, tak zde máte naprosto pravdu. Já se domnívám, že šéfové misí by vám neřekli, že Dean je nechá o samotě. Já s nimi neustále hovořím o tom, co je potřeba udělat jaké přinášet výsledky, protože nejenom, že jsou tyto mise a tato organizace nákladní, ale oni opravdu musí konat v rámci mandátu. Všechny mise, které působí v rámci mého útvaru, se takto chovají. Máme vlastní implementační plány misí, které eh, máme rozděleny na jednotlivé úkoly pro jednotlivé pracovníky, pro jednotlivé osoby. Máme zde přesné dílčí plány. A každý měsíc já sleduji, co kde funguje a co kde nefunguje a zaměřuji se na to, co nefunguje a snažím se podpořit se v tom, že když něco nefunguje, tak nám to musí říct, nesmí to skrývat, protože se můžeme zamyslet nad tím, proč to nefunguje. Možná jim potom nabídneme další podporu. Takže my se snažíme opravdu, pane Fáda, Ordane, co jen můžeme. Já jsem tam proto, abych plnil mandát misí pro všechny členské státy. Proto, abych zajišťoval, že dostáváme za vložené prostředky odpovídající hodnotu. Jsou to peníze daňových poplatníků a já jako šéf bych tohle viděl stejně jako vy, jako klíčový cíl. Děkuji. Oh, I'm sorry. Director, thank you very... Děkuji vám, pane řediteli. Eh, kolegové, chcete ještě něco dodat? Ne, dobře. Takže já bych eh, to eh, s dovolením shrnula. Děkuji vám, pane Dýne, že jste mezi nás dnes zavítal. A další bod na programu je za zavřenými dveřmi, takže já bych prosil, aby eh, zajist, bylo zajištěno, že v sále zůstanou pouze ti, kteří a i oprávnění.